Dobrý den, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Bod číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání. S následujícími připomínkami. Bod 13. Návrh pro sloučení Sepolu a Europolu musí být odložen, protože pan Banfi zde nemůže být přítomen a bod 14 delegace na Kypr je odloženo. Jsou nějaké námitky? Tak budeme postupovat dále. Bod 3. To byla situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Ale není tady paní Antonesku. dnes ráno zde není na výboru Libe, takže je to o směrnici o právo na obhájce, na právníka a já vás budu informovat o tom, jak probíhají jednání. Šestý. Poslední trialog probíhal včera odpoledne. Ten výsledek je pozitivní, bylo dosaženo postupu a stanovisko parlamentu a komise, které byly původně velmi odlišné, se teď k sobě přibližují. Nicméně je zde několik bodů, kterým parlament přikládá velkou důležitost, jako například princip důvěrnosti, komunikací mezi obviněným eh, nebo podezřelým a právním zástupcem. Předsednictví vyjádřilo záměr předložit tuto otázku Koreperu 27. března a výjimky z výkonu práva, které jsou stanoveny ve směrnice, nápravné prostředky v případě porušení tohoto práva přístupu, nebo tedy práva na eh, právního zástupce u osob, eh, které jsou eh, zatčeny na základě evropského zatýkacího rozkazu. To je zatím ještě otevřeno. Proběhne schůzka mezi stínovými zpravodaji, aby bylo dosaženo dohody. A příští trialog se má konat v Dubnu ve Štrasburku a další případně tedy v květnu. Když jsme si tedy vyslechli, jaká je situace v oblasti interinstitucionálního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 a Bych se ještě vrátil k bodu 3, pokud jde o situaci v oblasti interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Rád bych se k tomu ještě vrátil, abych zde přednesl takovou stručnou poznámku. Mám vaše povolení, vaše svolení, pane předsedo? Děkuji. Hovořím o aktech v přenesené pravomoci a exekutivních výkonných aktech, v legislativních postupech, mně připadá důležité, abychom se zamysleli nad jednou věcí. Už víme, jaké je stanovisko komise, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. A také víme, jaké je jednoznačné stanovisko parlamentu. Rada naopak stojí tak eh, na pomezí. Chvíli říká ano, chvíli ne. Rád bych vám řekl, že jeden můj dokument, který se týká změny nařízení 539 eh, z roku 2001, který vám předložíme, pane předsedo, a budeme žádat, aby 8. se o něm hlasovalo na výboru, tak tam se navrhuje, že by se zachovala možnost eh, aktů v přenesené pravomoci u těch dvou nejdůležitějších věcí, pokud jde o pozastavení a reciprocitu. Proč? Chceme, aby stanovisko parlamentu bylo jednotné a jednoznačné a zároveň chceme mít silnou vyjednávací pozici pro parlament okamžitě po tomto hlasování tuto pozici zaujmeme až do chvíle, než se bude hlasovat na výboru. Zajímalo by mě, pane předsedo, jestli k tomu, co jsem teď řekl, máte něco, co byste mohl říci o legislativních postupech, o použití aktu přenesené pravomoci a o zbližování eh, pozic eh, jednotlivých institucí. Předseda, já s tím nemám žádný problém. Myslím, že bychom se klidně mohli řídit eh, tímto návrhem, pokud jde o nařízení 539 lomeno 2001 a Rád bych jen řekl, že ten problém vztahu Evropského parlamentu ke komisi a radě, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak to se řešilo opravdu velmi podrobně na konferenci předsedů výboru, na té tedy neformální konferenci předsedů výboru. A Tam jsme se opravdu zamýšleli nad eh, společnými problémy, říká se tomu Wayday a musím říci, že komise zde opravdu nemá nějaké větší problémy. A náš výbor tedy v této věci také žádné zvláštní problémy nemá. Možná tedy spíše životní prostředí nebo eh, doprava, ale my tedy bereme v úvahu to, co jste zde řekl. A mohu k tomu dodat, že dnes ještě máme schůzku koordinátorů. Myslím, že o půl dvanácté to máte na pořadu jednání. Dnes to máme opravdu trochu zvláštní a zítra ještě před nás předstoupí paní Malström, bude hovořit, hovořit o situaci Schengenu, bude to uzavřené zasedání a budeme také diskutovat právě o aktech přenesené pravomoci, především s ohledem na jednání ohledně těch bodů, které máme dnes na pořadu jednání. Po zasedání koordinátorů, koordinátorka za EPP, paní Mathieu, vás bude informovat o tom, k jakému výsledku jsme dospěli ohledně tohoto bodu na pořadu jednání. Děkuji, děkuji za to, že jste tak dobře přijal tuto moji žádost. Předseda. Dobře, tak eh, toto jsme tedy zohlednili a teď se dostáváme k bodu číslo čtyři, který už jsem zde uvedl. A ten se týká klíčových informačních dokumentů o investičních produktech. Key Information Documents for Investment Products. Spravodaj je náš kolega Petru Konstantin Luhan, který je tady v sále. Já bych jen předeslal, že na zasedání 21. února pan Luhan předložil svůj návrh stanoviska k tomuto návrhu nařízení. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 28. února. Bylo předloženo 35 pozměňovacích návrhů. Když k tomu přičteme ty, které předložil sám zpravodaj, tak je to celkem 48 pozměňovacích návrhů. A po této diskusi o pozměňovacích návrzích předpokládáme, že budeme hlasovat na příštím zasedání Libe 8. dubna. Teď si tedy vyslechneme zpravodaje, pak zde bude prostor pro komisi a radu a potom bude čas na komentář komentář z pozměňovacích návrhů. Pane Luhane, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. It's uh, quite technical. Je to taková dosti technická zpráva, ke které jsme museli připravit stanovisko. Týká se to návrhu nařízení parlamentu a Evropské rady o klíčových informačních dokumentech o investičních produktech. Příslušný výbor je ECON, ale hodně to souvisí se základními právy a proto je nutné, aby náš výbor zpracoval stanovisko. Návrh se pokouší vylepšit transparentnost na investičním trhu pro maloobchodní investory. Maloobchodní investiční produkty se stávají velice složitými a z technického hlediska jsou špatně srozumitelné. A občané proto narážejí na problémy, pokud je mají nějak vyhodnotit a porovnat, aby se mohli správně rozhodnout, který finanční produkt si koupí. Tento návrh stanoví jasná pravidla a povinnosti pro finanční instituce, pokud jde o klíčové informace, které se budou muset poskytovat, aby se vylepšilo porozumění těm produktům, aby se usnadnilo srovnávání. Dává také větší pravomoci příslušným orgánům, aby mohli zavést správní postihy v případě porušení povinností, které vyplývají z tohoto právního nástroje. Jak jsem říkal, příslušným výborem je výbor ECON a my se musíme podívat na technické záležitosti, které přímo souvisejí se základními právy a právy evropských občanů. Především jde o investiční fondy, maloobchodní produkty a určité typy pojištění nebo typy pojistných smluv, které se využívají pro investiční účely. A jak už jsem říkal, celkem máme 48 pozměňovacích návrhů Ne všechny se přímo dotýkají výboru LIBE, ale já jsem stejně řadu z nich přijal, protože jsou relevantní pro zprávu jako takovou. Řadu pozměňovacích návrhů předložil pan Weidenholzer, i když, jak už jsem říkal, ne všechno se to týká výboru Libe, Ale posílí to práva spotřebitelů a ochranu spotřebitelů povede to k vyšší transparentnosti a k větší ochraně jednotlivců. S panem Bidenholzerem to projdeme, abychom na základě těchto návrhů připravili kompromisy. Ta diskuze má proběhnout dnes. Pan Tavares také zpracoval velice zajímavé a relevantní pozměňovací návrhy. S jeho kanceláří už jsme mluvili o kompromisech. Takže to odpovídá požadavkům. A jak už jsem říkal, 8. dubna budeme o této zprávě hlasovat. A to je vše, co k tomu mohu říct. A komise byla velice vstřícná na této diskuzi. Děkuji. Děkuji, Luhan. Děkuji, pane Luhane. Teď máme prostor pro diskuzi. Poslechneme si člen výboru, obrátíme se na komisi, pokud se bude chtít vyjádřit. Pan Bronz se hlásí. Ještě někdo zvedá ruku? Pan Bronz. Vy jste první. Děkuji. Moje prvodní reakce na obsah je, byla příznivá. Investiční produkty nebo zákazníci, kteří se kupují, rozhodně potřebují ochranu. Měli bychom přesně vysvětlit, jaké jsou prvky a rizika, která se pojí s jejich investicí. A jistě vás nepřekvapí, že bych byl raději, kdyby tuto ochranu poskytovaly členské státy, protože ty lépe chápou, co musí vysvětlit poskytovatele a také, co je potřeba vysvětlit veřejnosti. Nicméně to tím nechám stranou. Spravodaj říká, že chce, aby to bylo spíše nařízení. Já bych řekl, že pokud to vůbec musí být evropská legislativa, byl bych raději, kdyby to byla směrnice, což alespoň umožní členským státům větší flexibilitu, až to budou zpracovávat. Na první pohled se zdá, že jde prostě o opatření na ochranu spotřebitele. A to je potřeba pochválit. Ale já doufám, že to, co teď řeknu, nějak nepoškodí hodnotu celé věci. Nicméně, jako v celé řadě opatření na ochranu spotřebitele v evropské legislativě se v tom projevuje jedna věc. Ve čtvrtém odstavci zdůvodnění se uvádí, že je potřeba vytvořit jednotnější systém Unie, čímž se usnadní srovnání produktů v rámci Unie. Jinými slovy, myslím si, že hlavním účelem, kromě prostě ochrany spotřebitele, je usnadnění fungování jednotného trhu. To je vše z mé strany. Děkuji. Pan Bidenholzer, máte slovo. Máme v Evropě produkty, které se nabízejí všude a toto je sice opoštěná, ale správná reakce na finanční krizi. Eh, tady sehrávají důležitou roli eh, základní práva a to je tedy eh, důležité nejenom pro ty, kteří nabízejí zboží, ale také třeba pro drobné investory. Já myslím, že to jde celkem správným směrem a obecně se mi zdá, že by bylo důležité, aby komplexní produkty byly zjednodušeny, neboť často je to spotřebiteli nesrozumitelné. A já bych tedy navrhl, eh, aby do úvodních eh, ustanovení se dostal také odkaz na eh, základní práva. E, jinak souhlasím se s pravodajem, možná bych jenom chtěl tři body mírně upravit a jedna by byla redukce počtu výjimek, poněvadž se mi zdá, že jich tady příliš mnoho. E, principiálně de facto by měly být základní informace k dispozici pro všechny produkty. Není důvod, e, proč u některých produktů by základní informace být neměly. Dále Jde také o obsah těchto informací, to je článku 8. Já myslím, že je třeba tady zmínit cílovou skupinu, na kterou tyto produkty míří a to je v souladu i se stanoviskem výboru IMCO. Dále důležitou otázkou je možnost vypovězení smlouvy. A další bod pro mě je dostupnost informací tady je velký prostor pro zneužívání a já si myslím, že je prostě důležité to, aby se zabránilo zneužívání. Jinak já si myslím, že pro přístup eh, jak si ten základních práv je eh, také eh, jak si centrální řízení dostupnosti informací. Já myslím, že v zásadě se shodujeme a já bych řekl, že eh, jedním z problémů krize eh, bylo oslabení důvěry spotřebitelů. Takže já si myslím, že i tím, že eh, by se by těch informací nebyla příliš velká záplava, tak by bylo možné posílit důvěru. Děkuji. Děkuji a pokud eh, nikdo další se nehlásí do debaty, moment, eh, eh, komise nebo předsednictví by se chtělo vyslovit. Komise, prosím. Já jsem chtěl jenom drobný komentář. Já myslím, že toto je velice příjemná debata. Je to debata o, nad návrhem komise, který eh, je velice dobře srozumitelný pro poslance, jak se ukazuje. Tento návrh zlepšuje kvalitu informací a srovnatelnost eh, informací. Eh, je, to, je zde samozřejmě aspekt společného trhu, ale samozřejmě je to hlavně ve prospěch spotřebitelů, protože zásadní problém na společném trhu je v tom, že eh, obyčejní lidé často prostě nechápou eh, komplexitu toho produktu a nedokážou si ho porovnat s jinými a to eh, potom znamená, že ten, nemohou využívat všeho toho, co jim trh nabízí. My jsme provedli výzkum před předložením tohoto návrhu a zde jsme se zjistili jsme tedy se zdůrazňuje zejména eh, srovnatelnost produktů, standardizace informací, prostě aby eh, popis produktu měl vždy stejné kapitoly se, se stejnými nadpisy. To pak eh, umožňuje porovnatelnost. To je ten princip v našem návrhu. Jinak eh, musím říct, že jako tato diskuse nás velice, velice potěšila. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji vám. Eh, ještě předsednictví přeje si promluvit? Ne. Dobře. Takže dáme slovo zpět panu zpravodaji Luhanovi. Děkuji. Já jako ekonom eh, k tomu přistupuji možná jinak, ale Určitě je třeba eh, mít na paměti na jednu stranu eh, výrobců, ale také jejich povinnosti a to též tedy práva i povinnosti kupujících. Jak komise správně poznamenává, je třeba přijmout určitá legislativní opatření, která zajiští srozumitelnost a dynamičnost trhu pokud nemáte o tom, kterém produktu dostatek informací, pak nemáte proč ho kupovat. Čili jeden z cílů této zprávy je zefektivnit trh. Ovšem, přitom se nesmí zapomínat na základní práva obou partnerů v obchodních stazích, ale zejména tedy občanů. To musí ležet na srdci Evropskému parlamentu. Pan Bronx řekl, že probíhá debata o tom, zda eh, toto má spadat do národních kompetencí, nebo to má být spíše nějaké eh, standardizované nařízení na úrovni EU. No, eh, v éře globalizace opravdu potřebujeme eh, mít jaksi propojitelnost eh, v těchto investičních produktech i na malobchodní úrovni. Čili já si myslím, že stejná pravidla jsou důležitá. To byl celkem eh, kritický bod naší debaty, ale my si přesto domníváme, že nadále zůstává v platnosti subsidiarita a rozdělení kompetencí ale považuji za výhodné, kdyby více kompetencí mm, se dostalo do nařízení EU. Co se týče zmenšení počtu výjimek, to je velice důležitý bod. Eh, ono je dost těžké dosáhnout rovnováhy mezi na jedné straně tím zjednodušením nebo eh, poskytnout eh, menší počet, eh, menší množství informací, a na druhé straně zajistit, aby bylo dostatečně jasno a byla zajištěna porovnatelnost. Já jsem ochoten o tom ještě dále debatovat, ale musím říct, že já výjimky příliš nemám rád. Na druhou stranu ovšem je třeba splnit standardy na evropské úrovni. A to s ohledem na to, že panují takové rozdíly mezi jednotlivými trhy v Evropské unii. A ehm, tady jsou určité požadavky a ty by se tedy měly také odrážet na nových trzích, třeba u nových členských zemí. Pokud se týče dostupnosti, no tak eh, abychom tento bod eh, zvládli správně, tak je eh, určitě správně, když říkáte, že by bylo lepší ty informace řídit rychlejším, snažším a tedy centrálnějším způsobem. Nejsem ovšem přesvědčen, že lidé, zejména pak eh, spotřebitelé, eh, v současné době mají dostatečný přístup k informacím a možná proto eh, se tyto produkty nevyužívají tak, jak by se mohly. A my tedy chceme toto posunout na vyšší úroveň, nejenom co se týče investorů, ale také spotřebitelů či kupců těchto produktů. To není jednoduché, není to jako když prodáváte jabka nebo hrušky. Objem informací je mnohem větší než u normálních obchodních produktů, ale my se musíme eh, jasně zaměřit na to, jak zjednodušit komplikovanost eh, informací, ale to neznamená zároveň jich dávat mín, méně. Já nejsem příliš přítelem eh, redukce informovanosti, ale naopak jsem pro jejich zjednodušování. A to, to bych tam chtěl eh, dosáhnout. No a pak ještě tady máme problematiku krize. Tu je třeba všechno vidět v kontextu. Krize měla velký vliv na tento trh. A teď je i na evropských institucích, aby nalezli způsob, jak eh, dosáhnout stimulace, aby tedy eh, lidé měli větší zájem o tyto produkty a to znamená, aby se podpořil hospodářský růst tímto způsobem. Čili k tomu tolik a e, já se těším tedy na e, konkrétní debatu nad vašimi třemi pozměňovacími návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám. Luhan. Pane Luhane. Vyslechli jsme si zpravodaje, zvážili jsme těch 840 pozměňovacích návrhů, slyšeli jsme také poznámky těch, kdo se zúčastnili. Nicméně, jak vidím, máme tady pak už jen oznámení data prohlasování, což je stanoveno na 8. dubna. Budeme tady hlasovat ve výboru. A teď jde o to, že bychom měli přistoupit k hlasování, které má začít v a je 10.05. A jak se často stává? Řada členů si plánuje program tak, aby přišla přesně včas na 10.15, takže navrhuji 10-minutovou přestávku. 10 minut a potom budeme pokračovat. V 10.15 proběhne elektronické hlasování o dohodě s Moldavskou republikou, takže 10 minut. Susie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

Připravte si karty, elektronické karty. Prosím o pozornost. Kolegové, prosím vás, zaujměte místa. Usaďte se. Pane Luhane, prosím vás. Pane Luhane, prosím vás. Usaďte se. Je 10.15 a já myslím, že jsme usnášení schopní. Takže budeme pokračovat. Je to bod číslo 5 na pořadu jednání který se týká hlasování o návrhu doporučení k dohodě mezi EU a Moldavskou republikou, kterou se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz. Přistoupíme k hlasování, které proběhne elektronicky. Není to složité, je to jenom jedno hlasování, takže přistoupíme k hlasování. Hlasování je zahájeno. Teď je hlasování uzavřeno. So, so, I mean, takže ti, kdo přišli do sálu, pokud to chcete shrnout, je tam o jedno plus navíc, pokud vím i paní Gabriel a paní Romero, ještě jedno plus, takže by to mělo být pan Ensu taky, takže 41 plus 2 minus plus 2, takže 42, 42 plus, 42 plus, dvakrát minus a nikdo se nezdržel hlasování, takže návrh byl přijat. No, please. So, the propo- ne, prosím vás, takže návrh byl přijat a na plenárce se bude hlasovat v Dubnu. Půjdeme dál, děkuji. Jdeme na další bod. Tím končí hlasování. Now, please. A teď, prosím vás, půjdeme dál. Přejdeme na další bod, bod číslo 6. Jedná se o změnu nařízení o prekursorech drog. Prosím vás. Prosím o spolupráci. Prosím o klid v sále. Hello. Dobrý den. <laughs> so, now. Takže, teď jdeme na bod 6, což je změna nařízení o prekursorech drog. Spravodajkou je paní Anna Head. Předloženo bylo 25 pozměvacích návrhů, kromě těch, které už byly v návrhu zprávy. A O těch dnes budeme mluvit po té, co si vyslechneme paní Hed. Paní zpravodajko, máte slovo. No, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji všem, kdo předložili pozměňovací návrhy k tomuto návrhu. Jak už jsem říkala předtím, je to vysoce technická záležitost na první pohled, ale je velmi důležitá. A pokud je o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, v zásadě mohu všechny podpořit. Většina pozměňovacích návrhů se týká ochrany osobních údajů. Pan Tranta Filedes z GUE navrhl vypustit prakticky všecko, co se týká evropské databáze. S těmito návrhy nesouhlasím. Já myslím, že je velmi důležité, abychom měli právní základ pro využití evropské databáze. Já myslím, že databáze je velmi důležitá, pokud, se chceme, eh, pokud chceme zabránit šíření prekursorů drog v Evropě na jednotném trhu, je takováto spolupráce naprosto zásadní. Musíme chránit jednotlivce před drogami, ale musíme také bojovat s organizovaným zločinem, který se často věnuje obchodu s drogami. Snažím se najít správnou rovnováhu mezi ochranou osobních údajů na jedné straně a účinným bojem proti drogovým gangům na straně druhé. Otázka zní, kdo by měl přístup k této databázi. Já jsem předložila pozměňovací návrh 38, aby to všechno odpovídalo současné směrnici o ochraně údajů. Musíme mít šanci zjistit, že k těmto zločinům dochází a řádně vyšetřit. Takže já navrhuji, že členské státy by měly dát přístup k databázi pouze příslušným orgánům. Jde tedy o ty osobní údaje, které by se sbíraly podle toho nařízení. Musíme zajistit, že všechno bude odpovídat pravidlům pro ochranu údajů. Jsou tady takové otázky, jako jak dlouho by se měly údaje uchovávat? Dva roky nebo tři roky? Já navrhuji schůzku stínových zpravodajů. Já myslím, že ta proběhne tento týden. A o té lhůtě rozhodneme. Jak říkám, chci poděkovat všem, kdo předložili pozměňovací návrhy a pokusíme se sestavit kompromisní návrhy. Děkuji. Okay, thank you, Mrs. Head. Now. Děkuji. Vyslechli jsme si tady zpravodajku. Máte nějaké poznámky, připomínky k této zprávě? Pokud vím, tak pan Foss by si chtěl vzít slovo. Vielen Dank. Um... Děkuji vám. Já zde zastupovala Pirkera, který zde dnes nemůže být a chtěl se vyjádřit k tomuto tematickému komplexu. Jak už bylo řečeno, 46 pozměňovacích návrhů zde nyní máme, včetně eh, návrhu paní zpravodajky, eh, které hodně brali ohled na souvislosti v oblasti ochrany dat. Z hlediska EPP není přijatelné to, co navrhuji, eh, navrhuji těch osm pozměňovacích návrhů pana Trianta Filida, protože tím eh, úsilí eh, komise o Evropskou databanku, tedy to je takový její pokus a my ho považujeme za nesprávný. Dále je důležité, aby opatření eh, v souvislosti ochrany dat byla taky prakticky proveditelná a eh, myslím si, že eh, opatření a spolupráce v této oblasti je zatím pozitivní. Pozitivní je také to, že zde máme pozitivní návrh 38, za který jsme vděční a také v 39 Eh, ta se zabývá stejným problémem, a sice dostupnost informací v boji proti nelegálnímu eh, obchodování se zakázanými látkami. Myslíme si, že je to stále ještě lepší způsob a jsem velice rád, že eh, se rýsuje kompromis tak, aby ochrana dat měla praktická, praktický aspekt, tak to je také v pozměňovacím návrhu 48 a právo na informace, to je 14. paní zpravodajky, tak tady také eh, musí být eh, prostor pro výjimky, eh, zpráva na informace, pokud by to bylo ohrožení vyšetřování a podobně. Čili aby bylo možné stíhání například trestných činů. Dále eh, eh, re, registrační eh, povinnost pro anhydrid kyseliny octové, to tady je, tak tady to je pozitivní a nejsou zde pozměňovací návrhy k tomuto bodu. Celkově domníváme se, že by toto mohlo být dobrým základem my za to velice děkujeme. Děkuji, pane Fossi, paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi krátce, protože já jsem neměla příležitost podívat se zatím na všechny pozměňovací návrhy, ale ráda slyším, že zpravodaj je v zásadě pozitivní. Zpráva se zaměřuje především na otázky ochrany údajů. A já myslím, že by bylo také zajímavé, kdybychom slyšeli, co si o tom myslí příslušné orgány na, na ochranu údajů. Mám dvě obecné poznámky. Obecně bych řekla, že ještě nejsem přesvědčená o tom, že vytvoření nových databází téměř pro všechno, všechno negativní, co se stane ve společnosti, Dobře, nechejme si tu obecnou debatu na příště. Také mi připadá zajímavé, že komise argumentuje veřejným zdravím, aby zdůvodnila zásah na úrovni Evropské unie. Co by nizozemka, která má zkušenost s nizozemskou politikou, bych to rozhodně uvítala. Na druhou stranu vím, že v jiných případech Evropská komise říká, ne, ne, ne, my tady nemáme pravomoci v oblasti veřejného zdraví. Takže je tady určitý oportunismus, ale ráda se podívám na ty pozměňovací návrhy i společně s vámi. To je vše, paní Lindveld? Děkuji. Paní Bronz? Pan Bronz. Já jsem pro obsah, ten mohu podpořit, zvláště v omezených oblastech, kde potřebujeme mezinárodní právo, kdybychom měli EU, a vy víte, že tomu bych já dal přednost, stejně by se něco takového muselo udělat na základě ad hoc mezinárodních dohod. Myslím si, že z hlediska obsahu až ta zpráva bude změněna, protože paní Head eh, uváděla, že může přistoupit na většinu pozměňovacích návrhů. Já myslím, že najdeme správnou rovnováhu mezi uplatňováním práva a ochranou údajů. Takže bude to jedna z těch vzácných oblastí, kde já podpořím legislativu EU. To je vše. Děkuji. Nyní komise. Chcete se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Já také mohu být stručný, protože jsem velmi vděčný za zprávu paní Het a za podporu, kterou vyjádřila tomuto návrhu, stejně jako stínoví zpravodajové. Takže celkově Pozměňovací návrhy, které se zaměřují na posílení pravidel, pokud je o ochranu osobních údajů, jsou samozřejmě přijatelné v tom smyslu, že komisi rozhodně záleží na tom, aby se tato pravidla uplatňovala řádně. Takže se těšíme na spolupráci se spravodajkou a se stínovými spravodaji, abychom ten text vylepšili tam, kde je to nutné. Také jsem děčný za poznámky paní Hec a pana Fose, pokud jde o zrušení databáze. A jsem vděčný paní Inveld. Ta databáze v zásadě nahrazuje povinnost, která už teď platí a kterou členské státy dodržují tak, že posílají e-maily anebo vytištěné dokumenty, takže jde pouze o vylepšení procesu, který už teď probíhá. Chceme databázi, abychom sbírali především údaje o zabavení a o zásilkách, které byly zadrženy. Takže členské státy souhlasily s tím, že to bude účinnější způsob, jak plnit povinnost, která už teď platí. A druhá hlavní funkce databáze pomůže úřadům ověřit legitimitu provozovatelů a uživatelů v EU, takže to také nahrazuje činnost, která probíhá spíš prostřednictvím e-mailu nebo dopisů. Je tady jeden pozměvací návrh pana Pirkra, na který jsem chtěl upozornit. Je to návrh 39, kde on navrhuje, že pozbírané informace by se daly použít pouze pro boj s nezákonným obchodem s drogami nebo prekursory. Samozřejmě, tak to také máme v úmyslu. Jenom ještě taková drobná poznámka. Podle umluvy OSN máme povinnost předávat údaje o zabavených a zadržených zásilkách musí výboru pro narkotika. Takže tyto údaje se budou shromažďovat v databázi a my máme povinnost předávat to tomuto orgánu OSN, ale samozřejmě nebudou v tom žádné osobní údaje. Jde čistě o množství prekursorů drog, které byly zabaveny nebo zadrženy v EU a nejsou tam žádné osobní údaje. A to je vše, co jsem chtěla říct. Děkuji, pane předsedo. Žádné další připomínky? Nikoho nevidím? Takže máte opět slovo vy, paní Het. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny pozitivní připomínky, které jsme slyšeli. Skupině ELS bych řekla, že nesouhlasím s návrhem GUE na vypuštění všech zmínek o databázi. A nemám v úmyslu hlasovat pro tyto pozměňovací návrhy. Na tom se zcela jistě shodneme. Paní Intfeld, souhlasím s většinou z toho, co říkala. Jistě můžeme probrat hlavní otázky ochrany údajů a databázy ještě jindy. Jak už jsem říkala, Velice brzy se sejdou stínoví zpravodajové, tam se ještě podíváme na zbývající otázky a uvidíme, jestli se nám podaří dát dohromady nějaké kompromisy. Mnohokrát děkuji. There is... Děkuji. K tomu už v podstatě nezbývá co dodat, nicméně hlasování ve výboru Libe má proběhnout 24. 25. dubna. Budeme tedy hlasovat na příštím zasedání Libe v Dubnu. A to je prozatím všechno, že bychom teď měli zahájit zasedání koordinátorů. Pokud tady máme koordinátory, prosím, aby tady zůstali na uzavřené zasedání koordinátorů. A zasedání výboru Libe opět začne ve tři hodiny odpoledne. Ve tři odpoledne. Všem vám děkuji. Eh? Not all coordinators are there. I see that not, not, not all coordinators are here. Vidím, že tady nejsou všichni koordinátoři. Takže opět 15-minutová přestávka, aby koordinátoři, které tady zatím nemáme a kteří mají přijít na 10.45, měli čas na to, aby sem dorazili. To the room of the meeting. Thank you.